video, Dámy a pánové, po tomto videu mám tu čest, že vás chci přivítat tady v parlamentu jménem prezidenta, předsedy Tajányho, který bude mít svůj projev později. Jsem velice hrdá, že mohu otevřít tuto první konferenci. Bude to tlumočeno do 23 jazyků, takže pokud si chcete přeladit na nějaký jiný jazyk, tak můžete. A v tom začátečním panelu tady máme vyvážený poměr mužů a žen. Tato konference je organizována předsedou Tajanem a potom různými výbory pro životní prostředí, pro rybolov a ve spolupráci s Evropskou komisí, především s generálním ředitelstvím pro moře, ale také generálním ředitelstvím pro výzkum a vývoj. Chci přivítat komisaře Carmenu Vela a Carlos Moedáš. A jsme tady také se zástupci mladé generace. Jejich zástupci jsou tady. V místnostích je spousta. A velice chci přivítat také všechny studenty a učitele z evropských škol v Bruselu. Je jich tady poměrně dost, takže vítejte, mladá generace. To skutečně ukazuje, že oceány a klima jsou důležité pro mladou generaci a myslím si, že je to velice dobře. Námořní politika má řadu různých aspektů a v podstatě skoro není možné zabývat se jimi všemi jenom v jedné půldenní akci, ale budeme se snažit, co můžeme. A už to různé prostředí, z kterého pocházejí ti řečníci v té úvodní části ukazuje, jak široká oblast to je. A potom máme tři panely. První se týká globální zprávy oceánů v budoucnu. Nechci tady jmenovat konkrétní řečníky, ale chci velice přivítat paní Marii Damanaky. Vítejte. Ta měla na starosti reformu společné rybářské politiky, což byl pro nás v Evropě skutečně velký krok. Druhý panel se bude zabývat tím, jak dosáhnout zdravých a čistých moří a oceánů. Budou se řešit témata jako je výzkum oceánů, znečištění a klimatické změny. A poslední panel bude řešit, jak dosáhnout udržitelné modré ekonomiky a budou tam mluvčí nejenom z těch tradičních sektorů této ekonomiky, ale jde také o energetickou produkci a o pěstování řas. A někteří poslanci se zde také vyjádří v krátkých vyjádřeních. Nemáme bohužel čas na skutečnou přestávku, ale pokud třeba nakonec budete mít trochu času, tak si také prohlédněte tu výstavu před hemicyklem. Jsou tam skvělé příklady projektů financovaných EU, jako je třeba Copernicus, který má také velký námořní rozměr, nebo Marina, tam, nebo projekt Responsible se slovem C. A dnes jsme měli skvělé diskuze s lidmi, kteří pocházejí z těchto projektů a oni říkají, že o oceánech se musí hovořit i v ulicích. My teď nejsme na ulici, ale myslím, že toto plénum tady v hemicyklu je už tím prvním krokem. V posledních dvou letech došlo k určitému obratu, pokud jde o moře a oceány. Jsou nyní jednou z velkých priorit. A naštěstí nejenom kvůli tomu znečištění plasty. Konají se konference na Bali v Norsku, jsou pořádány různé akce, kdy se čistí pláže, které organizují různí jednotlivci nebo organizace a různé akce se organizují po celém světě. A myslím, že ta nejlepší odpověď by byla vytvořit v Evropském parlamentu výbor MÁRE, kde by mohly být řešeny všechny námořní záležitosti. A konference, jako je ta dnešní, jsou krokem tímto směrem. Dalším příkladem je skupina Sirika. Někteří kolegové jsou tady například Sofia, bylo to založeno v roce 2014 jako platforma pro námořní záležitosti. Účastní se tam všechny zainteresované strany, neziskové organizace, odvětví a podobně. Proč je tedy pro nás tato politika tak důležitá? Ano, žijeme na modré planetě 70% tvoří voda, oceány jsou zásadní pro naše klima, váží CO2 a produkují kyslík. Každý druhý náš nádech pochází z oceánu a je to velmi relevantní pro život a budoucnost lidí. Potřebujeme suroviny, potřebujeme potraviny, je třeba i námořní doprava, 90% se dopravuje po moři, ale naše oceány jsou ohroženy a potřebují naši pomoc. Do budoucna potřebujeme zdravé oceány. A to je samozřejmě důležité i pro nás jako Evropany. Evropa je mořský kontinent. Máme 70krát větší hranici pokud jde o moře. Využíváme různou námořní energii a EU je také na čele výzkumu v těchto oblastech. Vítám tady profesora Hercika, který bude hovořit později, ale nepotřebujeme pouze více výzkumu. Víme více o měsíci než o hlubokém moři a to se musí změnit, takže potřebujeme mnohem víc informací o oceánech a musíme mít přístup k výsledkům těchto výzkumů a musíme propojit vědu s lidmi. Potřebujeme určitou gramotnost, pokud je o oceány a jsme na dobré cestě. V Evropském parlamentu usilujeme o pilotní projekt pro znalost nebo gramotnost, pokud je o oceány. A ta eh, výzva byla spuštěna ze strany Generálního ředitelství pro moře. A eh, UNESCO připravuje desetiletí zaměřené na oceány a později nám o tom řekne více jeden řečníků. Námořní politika EU má dlouhou tradici. V Evropském parlamentu i v komisi jsme hovořili o integrované námořní politice, politice rybolovu, o modré ekonomice, o námořním prostorovém plánování a byla přijata také legislativa pokud jde o přístavy. A to vše je dobré pro čistí, čistější oceány. Je tady spolupráce se všemi evropskými orgány, s komisí a s radou. A komise tady odvedla hodně práce v tom, že určitým způsobem zdůraznila tuto problematiku a teď samozřejmě je třeba dobrá implementace v členských státech. Zní to jednoduše, ale vždy to není tak jednoduché. A potřebujeme mladé lidi, kteří budou pracovat v těchto oblastech, budou pracovat na udržitelné modré ekonomice. Souvisí to třeba s iniciativami na Bali, týkajícími se plastových obalů nebo souvisí to s lidmi, kteří se účastní klimatických pochodů. Je tady projekt týkající se sledování odpadu. Musíme navazovat na silné stránky, abychom dosáhli udržitelné modré ekonomiky. A myslím, že potřebujeme misi pro zdravé oceány v nadcházejícím programu Horizont Evropa. Takže nyní je krátce před evropskými volbami a my organizujeme tuto akci o budoucnosti modré planety, ale oceány nejsou volební oblastí, nejsou tam žádní voliči, ale stejně jsou tyto oblasti pro nás velice důležité. A někdo, kdo o tom ví, hodně se mnou bude určitě souhlasit. Byl to pořadatel konference v roce 2017 na Maltě, je to komisař Carmenu Vela takže nyní máte slovo. Děkuji. Vážení poslanci, vážené poslankyně Evropského parlamentu, kolegyně Gezi, kolegové, komisaři Karlosi, bývalá komisařko Marie, dámy a pánové. Velké poděkování za to, že jste se k nám připojili, když dnes jednáme o budoucnosti modré planety. Jako řada Evropanů jsem vyrostl doslova u moře. A mé nejmilejší vzpomínky jsou vzpomínky na dětské, léto dítěte u moře na pláži. A tyto, s časem jsou tyto vzpomínky ještě milejší. Ale bohužel to neplatí o oceánech. Byl jsem svědkem stále většího tlaku který je stále vyvíjen na místní zdroje a ekosystémy. Naslouchal jsem přátelům rybářům, kteří si stěžovali, že mají stále méně ryb v sítích. A sledoval jsem změny klimatické, přemíra rybolovu, které si vybírají svou daň. A to, co se dnes děje, nás nutí si uvědomit, že zelená a modrá musí jít ruku v ruce. Od, toho, od doby, když jsem se ujal funkce před pěti lety, jsem tvrdě pracoval, abych rozšířil tuto koalici pro produktivní zdravé moře a oceány. A ať je to doma, anebo v zahraničí. Koalice polit, politiků, podnikatelů, aktivistů, občanů, mladých, kteří mají zájem o svou budoucnost a kteří jednou tu modrou planetu od nás zdědí. A proto jsem rád, že tu vidím plný sál. Ukazuje to, že povědomí roste o tom, jak jsou důležité oceány pro naše ekonomiky, pro naše klima, ale zejména pro naše vlastní přežití. A jsem hrdý na to, co Evropská unie dokázala v posledních pěti letech. Za prvé, naše pravidla, která omezují jednorázové plasty a naše závazné cíle v oblasti recyklace, činí z Evropské unie světového lídra, pokud jde o řešení mořského odpadu. Za druhé, určili jsme více než 10 našich pobřežních a námořních oblastí jako oblasti, které jsou chráněné. Ještě dva roky před eh, lhůtou 2020, která platí mezinárodně. To přispívá k dosažení dobrého ekologického stavu našeho oceánu, našich oceánů. V souladu s, je, s, se směrnicí o jednotném mořském rámci. A naše snaha o prosazování udržitelného rybolovu přináší ovoce. V řadě částí Evropské unie rybolov je v, v nejlepší podobě. Populace, které jsou loveny za udržitelně, se zdvojnásobil oproti eh, roku 2017 a oproti pěti letům, době před pěti lety. Jsme také svědky, že modrá ekonomika se z, zapsala na, na mapy. Energetika dostala financování na výzkum a pokusy. A toto nové odvětví eh, má, eh, se dostává do prekomerční fáze. Další mm, odvětví budou těžit z spuštění takzvané modré platformy. A my jsme investovali více než 500 milionů euro do námořního výzkumu. Zabýváme se mikroplasty a potenciálním ohrožením, které představují nejen pro mořský život, ale také pro zdraví lidí. A vím, že kolega Carlos o tom bude hovořit za chvilku. A neomozili jsme naše ambice na Evropu. Konec konců, oceány jsou sdílenou celosvětovou odpovědností. A jsem velmi rád, že mohu oznámit, že jsme právě zveřejnili naši první průběžnou zprávu o tom, co dokázala Evropská unie, aby zlepšila zprávu moří. A tato zpráva hodnotí naše úspěchy po schválení našeho programu pro integrovanou zprávu oceánu z listopadu 2016. Je to program 50 akcí, které posílili mezinárodní spolupráci. Je to program, který upevnil pověst Evropské unie celosvětově jako spolehlivého partnera. Je to program, který z nás Evropanů činí špičkového poskytovatele pomoci a technické podpory pro udržitelné kroky v oceánech a pro ekonomický růst. Například jsme oddělili 150 milionů euro, abychom podpořili udržitelný rybolov a akvakulturu, abychom prosadili chráněné oblasti v mořích, abychom vyčistili námořní dopravu a modernizovali přístavní infrastrukturu. Pomohli jsme hlavním velmocím v oblasti rybolovu, aby reformovali své kontrolní systémy, aby lépe bojovali s nelegálním rybolovem, aby efektivněji bojovali skrze jedin, jedinečný systém červených a žlutých karet. Také jsme navázali partnerství s klíčovými subjekty, jako je Čína a Kanada. Uzavřeli jsme novou dohodu o rybolovu v Arktidě, abychom zabráli, zabránili neregulovanému obchodnímu rybolovu v Arktickém oceánu. Prosazujeme modrou ekonomiku nejen v Evropské unii, ale také v pobřežních oblastech a pobřežních státech včet, podle zásad financování modré ekonomiky, což je zásadní iniciativa, která má zajistit udržitelné financování této ekonomiky. Kolegové, dámy a pánové, předvečer voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 jsem přesvědčen, že musíme sdělit občanům, co dělá Evropská unie pro ně, pro jejich společenství, pro jejich rodiny, pro jejich budoucnost. A oceán je skvělým místem, kde začít. Konec konců, jak řekl jak říká předseda Juncker, chceme působit více u těch velkých věcí a co může být větší než oceán. Takže vyšleme toto sdělení, jak působí Evropská unie, jak se snaží pomoci na pobřeží doma i v zahraničí. Pro naši modrou planetu, pro naši modrou budoucnost. Děkuji vám. Thank you very much, Carmenu. Now... Uh, Děkuji moc, Carmenu. A nyní má slovo rada. Zmínila jsem, že jsme tady všechny tři orgány, parlament, komise a samozřejmě rada. A Rumunsko nyní předsedá radě, takže nyní je tady s námi Adriana Petku, je ministrině z Ministerstva pro vody a lesy v Rumunsku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 poděkovat Evropskému parlamentu a komisi za uspořádání této konference na vysoké úrovni. Ta je velice důležitá v tom kontextu úsilí, které provádí EU na záchranu mořského a oceánského prostředí. Tak, aby oceány a moře mohli zajistit ten udržitelný rozvoj těch aktivit, které na nich závisí. Myslím, že pobřeží a oceány jsou zásadní součástí globálního ekosystému. Představují novou hranici. Poskytují nám prostor, zdroje, energii a potraviny, které lidé potřebují. A z tohoto důvodu mohou oceány a moře přispívat k vymícení chudoby tím, že poskytnou nová udržitelná pracovní místa. Zároveň jsou hlavním regulátorem klimatu na globální úrovni. Takže pokud chceme lepší budoucnost, musíme pochopit koncept udržitelných moří. Ale než tak učiníme, je naší povinností zastavit ničení moří a oceánů. Musíme zajistit, aby ochrana oceánů a moří byla klíčovou součástí naší politiky. Rumunsko je přesvědčeno, že opatření na ochranu jsou tady velice důležitá. Pro nás Černé moře není jenom oblast přírodních zdrojů, je to také velice hodnotný ekosystém. Je napojen poměrně málo na světové oceány, takže je tam eh, větší tlak ze strany lidí, protože na pobřeží žije 200 milionů lidí. Chceme se zaměřovat na snižování znečištění a na podporu udržitelného rybolovu. za účelem zachování mořského ekosystému pro udržitelný rozvoj pobřeží. Ovšem moře není možné chránit bez regionálního přístupu, který je založen na spolupráci v rámci úmluvy proti znečištění Černého moře. A proto bychom chtěli, aby se EU stala jednou ze stran této úmluvy. Chtěla bych zdůraznit, že odpad v mořích, znečištění moří je jedním z hlavních problémů, pokud jde o ochranu mořského prostředí. Plasty a mikroplasty jsou jednou z hlavních hrozeb pro moře. A Plasty se tam nacházejí, protože se velmi špatně nakládá s odpadem a se skládkami. Musíme přiznat, že je to velmi složitý problém, protože je to přeshraniční záležitost a protože námořní regiony mají různé charakteristiky. Takže abychom tyto problémy vyřešili, musíme koordinovat naše úsilí na mezinárodní i na regionální úrovni. Takže regionální úmluvy o mořích hrají velmi důležitou roli v koordinaci strategií pro moře a oceány. V té úmluvě týkající se Černého moře máme strategii boje proti odpadu v mořích a těch šest zemí, které jsou stranami té úmluvy, se snaží o co největší úsilí v boji proti tomu znečišťování. Snižování množství plastů je zásadní v oběhovém hospodářství, takže jsou potřeba systémy sběru a třídění a certifikace těch společností, které se tím zabývají. Takže plasty, plastový odpad již nebude skladován nebo recyklován, ale bude spalován naopak nebude spalován, ale bude recyklován. Musíme tedy zaměřit naše úsilí na prevenci odpadu a na správné nakládání s odpady. Podporujeme partnerství v tomto ohledu a také se musíme věnovat produkci a udržitelné spotřebě na mezinárodní úrovni. Vzhledem k tomu rozsahu tohoto fenoménu, tedy plastového znečištění. Tato otázka bude na pořadu neformální Rady pro životní prostředí v květnu 20. a 21. května v Bukurešti. Na mezinárodní a regionální úrovni je důležité plánovat a řídit různé činnosti, ke kterým dochází na pobřežích, různé hospodářské činnosti a musíme být také součástí informačních kampaní pro veřejnost. Musíme se dívat na dopady klimatických změn. Dojde ke zvyšování hladiny moří a oceánů a zvýší se počet extrémních fenoménů, pokud jde o počasí extrémních povětrnostních jevů. My jsme navrhli opatření abychom zastavili erozi pobřeží u Černého moře a abychom tam chránili majetek na těchto pobřežích. Rumunsko je největší zemí v deltě Dunaje a přispívá k vývoji plánu zprávy pro deltu Dunaje. A jde o zlepšení kvality vody, včetně té vody v té deltě a je potřeba snížit také znečištění eh, různými eh, látkami, pokud jde o potraviny. Rumunsko také podporuje regionální spolupráci a přispívá k úsilí, které vynakládá Evropská unie za účelem optimalizace prostředí mořského na základě rámcové směrnice pro strategii EU pro mořské prostředí. Věříme, že integrovaný přístup všech politik musí zohledňovat mořské životní prostředí. Takovýto přístup je zásadní pro zajištění hospodářských a sociálních politik, které budou udržitelné a podpoří lidi v přizpůsobování se změnám klimatu a podpoří zachovávání diverzity v mořích. Já jsem přesvědčena, že tato konference povede k velkému pokroku, abychom mohli lépe dosahovat našich cílů, abychom měli udržitelnější oceány a udržitelnější využívání zdrojů námořních. Děkuji. Thank you very much, Adriano. Děkuji, Adriano skutečně, že ta rumunská cestovní mapa vypadá velmi slibně a pokud splníte všechno, co jste si přece vzali, tak to bude skvělé pro Černé moře a oceány. Dalším řečníkem je komisař Karloš Moedáš, který odpovídá za výzkum, vědu a inovace. A jsem Carmen Vela zmínil už 500 milionů, které půjdou do projektu výzkumu moří, ale podle vás to možná bude ještě více, ale uvidíme. Paní předsedkyně, milí přátelé, státní tajemníku, kolego Karmelu, bývalá koleně Maria Damanaky, která zde sedím. A já obvykle sedám tam, kde teď sedíte, a takže oceány mám na programu každý den ve svém kabinetu. Dívám se do publika a vzpomínám a dívám se na mladé. A myslím, že vaše generace ta mladší generace má takové štěstí. Vy jste generací, která zažije úžasné věci v oblasti vědy a technologií. Vylečí se nemoci, které zatím léky neznají. Kvantové výpočty nastanou a čekají vás i velké výzvy. A ta výzva, která je před námi, je jednou z největších výzev, která existuje před vámi. A já jsem přemýšlel o tom, že budu hovořit o tom, že po pěti letech jako komisař jezdím po Evropě, setkám se s premiéry prezidenty a ministry a významnými lidmi. A když se, když mám na to vzpomínat, na koho si nejvíc, kdo mě nejvíce oslovil, tak jsou to lidé jako vy. Jedna z osob, která mě skutečně inspirovala, je velmi mladá osoba, je, je to mladý muž, který jsme Bojen Slát, je nizozemec a když mu bylo 16 let, tak si představte, že v 16 letech se vydal na cestu na pobřeží Středozemního moře a viděl tam spoustu plastu a byl z toho zdrcen. A řekl si, že s tím něco musí udělat. A to je rozdíl mezi vaší generací a mou generací vaše generace se skutečně o něco snaží a cítí, že vaše úloha jako generace není jenom si sehnat práce a jít na univerzitu, ale skutečně věci změnit. A příběh Boeing Sláta, což je příběh vaší generace, je to mladý chlapec, který se rozhodl, že vyčistí oceán. A lidé se na ně obrátili, řekli, podívejte se, existují technologie pro čištění oceánu. A Bojenslav si řekl, podívejte se, ty, jde o to, aby, aby ty technologie znamenaly, že se nám podaří, že nebudeme získávat ten plast, ale ten plast by se měl dostat k nám z oceánu a vymyslel novou technologii, která využívá mořské proudy, aby udělali něco, o čem přemýšleli inženýři a významní vědci, ale zabývali se vlastně pouze danými možnostmi a Bojensland při, přichází s úplně novou představou. A pokud se mu to povede, a víte, že také zaznívá skepse, podaří se mu to, je to dobrý postup nebo ne, ale dvě věci udělal, které jsou velmi důležité. Za prvé, dal si úkol vyřešit tuto otázku a skutečně se to dostalo do povědomí všech. Všichni o tom hovoří a když se podíváte na dobu před 15 lety, pokud je o klimatické změny, tak si začnete uvědomovat, že čas je vlastně měřítkem tohoto problému. Když se dnes zabýváme plastem v oceánech, tak jsme na tom zřejmě tak, jak jsme na tom byli před 15 nebo 20 lety. A když se nad tím zamyslíte, 8 tisíc tun plastu každý rok se dostane do oceánu. Ale mý prarodiče přicházejí z doby, kdy žádné plasty neexistovaly. Takže z, generač, z generace lidí, kteří dnes žijí, vlastně, a kteří se nepřemýšlejí na plasty, my dnes posíláme do oceánu 8 milionů tun plastu ročně každý, kdo se dostane na pobřeží moře a, a vyhodí pět nákupních tašek plastu do moře. Bojenslát byl tím, kdo skutečně přiměl lidi, aby se tím zabývali. A to je typické pro vaši generaci, protože my jsme hovořili zde v parlamentu s, s dětmi a chtěli jsme zajistit ochranu dat. A my dět, mé děti tom, tomu nikde nevěnovali pozornost. A jednou přišli domů a řekli, tati, existuje youtuber, který nám říká, že Evropská unie zastaví internet. A protože komunikují s youtuberem tak, jak nekomunikují se mnou, a Bojen Slat svým způsobem skutečně zaměřil pozornost na ten problém právě formou komunikace, která byla odlišná. A proto jedna z věcí, kterou jsme se zabývali v mé oblasti, je v zásadě dívat se na zkušenost Bojensláta a postupovat stejně na evropské úrovni. Takže jsme vytvořili myšlenku jednotlivých misí pro Evropu. A já si přeji, aby jedna z těchto misí se týkala právě oceánu. A neznamená to, že budeme vkládat prostředky do oceánu, ale musíme dělat něco, co bude konkrétní. Musíme se snažit eh, to nějakým způsobem kvantifikovat. Co uděláme konkrétně, abychom vyčistili oceány? A to je zřejmě jiný postup oproti tomu, jak o tom hovořil kolega Carmenu a komunikaci. Musíme komunikovat s vámi a vaší generací a potřebujeme vaši pomoc. Potřebujeme vaši pomoc, aby se změnil náš způsob komunikace. A moje poslední sdělení se týká toho, že se dostáváme do významné doby. Dostáváme se do období evropských voleb. A období evropských voleb, kdy vidíte, že svět se tolik změnil. Když jsem sem přišel v roce 2014, tak ten svět byl jiný než dnes. Objevily se fake news, lidé říkají, že na odbornicích nezáleží. Před rokem 2014 tomu tak nebylo, jak tomu je teď. Takže to, jak politici musí vlastně vás zapojit, závisí na vás. Vy musíte říct si politikům, co chcete pro svou generaci. A to děláte každý pátek, když jsem v kanceláři. Říkáte lidem, říkáte politikům, že Tohle je důležitá věc. Říkáte, že nejde jenom o to, že politici něco s těmi oceány udělali, ale co uděláte, kdy je vyčistíte, kdy se to, sta- kdy se to stane, kde je ta technologie, kdo ji použije, protože nakonec my závisíme na oceánech víc, než si myslíme. Sylvia Earle, kterou mám velmi rád, a tím skončím, řekla jednou, že Lidé jsou námořní bytosti. My sice nežijeme v oceánech, ale závisíme na nich přesně tak, jako kdybychom tam žili. A to bych skutečně vám chtěl sdělit jako sdělení. Můžete se na nás spolehnout, budeme naslouchat vašim prozbám, ale a budeme s tím skutečně něco dělat v tom budoucím cyklu a chtěl bych vyzdvihnout práci Carmenu Vela, který od začátku se zabýval tímto programem jako můj kolega a moje kolegyně Gesine Messner je také naším velvyslancem pro tuto problematiku. Dělali jsme to hodně, možná jsme nekomunikovali dost, ale chtěl bych vám poděkovat za vaši pozornost. Thank you very much, Commissioner. Děkuji moc. Pane komisaři, skutečně vidíme tu vášeň pro oceán, pro někoho, kdo je z Portugalska nebo z Malty, tak tam je to asi logické, ale eh, když jste hovořili o Bojanu Slatovi, tak já zmíním Marcelu Hanč, to je studentka architektury z CAH, zmínila jsem ji ve svém projevu, ale možná ji neznáte. Uh, tak ona také našla další způsob, jak bychom se možná mohli zbavit problému s plasty. Ona je architektka, která se ráda potápí a zjistila, že kolem je spousta plastů, že se jí to nelíbí, že to chce změnit a vyvinula jako architektka určitou platformu nebo určitý most spolu se strojírenskými inženýry z univerzity a mikroplasty jsou lehké a plavou, ale kvůli vlnám a proudům eh, se mohou i potopit. A ona si myslela tedy, že by měly ty mikroplasty být na povrchu a když eh, sklidníme touto platformou, tímto molem nebo mostem ty vlny, tak je možné ty mikroplasty odstranit. Ještě to nebylo otestováno, je to zatím jenom nápad, ale myslím, že když budeme mít dostatek takovýchto mladých lidí, tak to bude skutečně dobré pro oceány. a jde tedy o společnost. Samozřejmě my jsme také důležití jako instituce, ale je to i na společnosti. Další řečnice Ženevě v Ponc je ředitelka bruselské kanceláře Institutu Žáka Delorse a je vlastně zástupkyní společnosti, první z řečníků, kteří zastupují společnost. Takže máte slovo. Děkuji, Gezine, a děkuji také Carmenu za pozvání, abych zde dnes pohovořila. Dobré odpoledne všem, dámy a pánové. A zdravím také mladou generaci, která je zde tak dobře zastoupena. Pro mě je privilegiem, že mohu promluvit tady na této konferenci. Je to skutečně nesmírně aktuální, že se zde setkáváme dnes. Je několik dní po tom, co 1,5 milionu mladých lidí vyšlo do ulic po celém světě, kde vyzývají ke krokům v oblasti změn klimatu a jednat musíme. Máme dostatek prohlášení a dohod, eh, kterými bychom se mohli zabývat celá desetiletí. Zdra- Oceány jsou zdravím planety a jejího klimatu. Je to zdroj veškerého životu na této planetě. Poskytují nám každý druhý nádech miliardy lidí se na oceány každý den spoléhají pro své živobytí a ochrana oceánů není tedy pouze volbou, jde o otázku přežití. Pokud je oceán zodpovědný za zdraví planety, tak jižní oceán je srdcem tohoto oceánu, nebo srdcem planety. Ten silný proud, který krouží kolem Antarktidy, posílá vodu, která je bohatá na živiny skrz veškeré oceány globálně. A ta biodiverzita, která nám poskytuje potraviny, inspiraci a kyslík, má svůj zdroj v Jižním oceánu. Mě vždy přitahoval oceán. Své dětství jsem strávila u moře v Tunisku. Některé moje nejstarší Vzpomínky jsou vzpomínky na dobu strávenou se svou rodinou u vody. Potápěla jsem se od té doby a šnorchlovala jsem na řadě míst na světě. A na jedné straně jsem byla nadšená z krásy oceánu, ale zároveň ten špatný stav oceánu mi dělal velké obavy, ať už v mé domovské zemi, kde umírají kvůli plastům želvy, a nebo kvůli oblastem, kde velice klesá biodiverzita. Když jsem byla ředitelkou kanceláře WWF, snažila jsem se posílit naše akce týkající se oceánu a nedávno jsem se připojila do skupiny influencerů na podporu oceánů a neváhala jsem. My jsme, nazýváme se Antarktika 2020, je to skupina osmi členů ze všech oblastí světa a chceme chránit Jižní oceán a vodu v okolí Antarktidy. Je to velice bohatá oblast, jsou tam tučňáci, velryby a ty všechny se tam živí velkým množstvím krunířovky krylové. Vědci, tisíce vědců se této diverzitě věnují. V roce 1959 na vrcholu studené války se státy rozhodly, že Antarktida bude místem míru a vědy. To byl velmi odvážný krok. Je to krok, který ukazuje, že tento ledový kontinent a jeho voda musí být více než politika musí být nad politikou. A na mírovém fóru bylo rozhodnuto, že to bude jeden z projektů, které budou v tomto roce podpořeny. A 25 členů výboru pro ochranu živých zdrojů v Antarktidě se rozhodli. EU je jedním z těchto členů a Veškeré důkazy ukazují, že nejlepší způsob je ochrana rozsáhlých mořských chráněných oblastí. A tím můžeme udělat takové kroky, které žádají mladí lidé. EU navrhla dvě velké chráněné oblasti v Jižním oceánu. První část je východní Antarktida a druhý je Vedelovo moře. Východní Antarktida, ten návrh má skoro 1 milion kilometrů čtverečních a ten návrh pochází ze strany Francie z roku 2011. Ochrana oceánů je obtížná, jsou tam různé zájmy a tyto vody jsou znečišťovány. Prostě se nám nedaří jednat. Na co tady čekáme? V roce 2015 Barack Obama ukázal, že ochrana Jižního oceánu je obtížná, ale je možná. Barack Obama hovořil se svým kolegou, čínským představitelem Xi Jinpingem, a získal podporu Číny na vytvoření mořské chráněné oblasti Rosovo moře. V nadcházejícím roce s podporou Ruska bylo dosaženo koncenzu a vznikla největší námořní chráněná oblast na planetě. V letošním roce musí jednat EU a Francie. Musí dát prioritu přežití planety. Carmenu Vela, Federica Mogherini a Donald Tusk se zavázali, že EU bude chránit Jižní oceán. Xi Jinping přijede do Evropy, nejprve do Monaka, poté do Paříže a poté možná i sem do Bruselu. A moje dnešní sdělení, sdělení ze strany Antarktiky 2020, sdělení ze strany mladých lidí, kteří jsou zde přítomni, je, abychom jednali v otázkách klimatu a jednali v otázkách ztráty biodiverzity. A proto musíme chránit Jižní oceán. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, Genevieve. Myslím, že se všichni budeme všichni maximálně slyš, snažit chránit arktické oceány. A nyní zde by měl vystoupit Daniele Fernandez. Nemohla se dostavit kvůli vízovému problému a místo toho máme dva další zástupce mládeže. A nyní vystoupí Nele van Hojvegan, je to delegátka mládeže OSN pro udržitelný rozvoj za nizozemsky mluvící radu mládeže z Belgie. A Sebastian Wilmart zastupuje francouzsky mluvící radu mládeže Belgie. Takže Nele, prosím, vážení delegáti, komisaři, příslušníci všech generací Děkujeme, že, má, že nám dáváte slovo. Jsme tu proto, abychom zastoupili Belgickou radu mládeže. Ale také jsme přišli, aby další hlas, další hlas, hlas další generace zde zazněl. A naše fyzické prostředí, naše, naše budoucnost je zde zastoupena. Přes milion z nás minulý týden okupovali ulice abychom vás vyzvali k odvážným krokům v oblasti klimatických změn. To se netýká našich dětí a budoucí generace. Týká se to nás, naší budoucnosti. Zdraví a prosperita lidstva je přímo svázána se stavem našeho životního prostředí. Globální oteplování zahřálo oceány o ekvivalent jedné výbuchu jedné atomové bundy, bomby a život v mořích vymírá. A Arktida bude o 5 stupňů teplejší na konci století, pokud, i když bychom podnikli veškeré možné kroky. Snažíme se dosáhnout takové úrovně, aby civilizace mohly přežít. V roce 2100 přes polovina našich oceánů bude mít jinou barvu než dnes. Představte si, když uvidíte záběr z družice modré planety, která bude k nepoznání. Nejen, že se změní barva, ale korálové útesy, které vlastně podporují 25 života v mořích, budou ustupovat. A přes omezení globálního oteplování na 1,5 stupně 90 koralových útesů bude zmařeno v následujících desetiletích. A mezi tím fosilní paliva a dotace na energetiku jsou stále významná v zemích OECD a Evropská unie stále umožňuje vytvářet zákony, které odrážejí právo na vodu a úplný zákaz glyfosátu jak můžete být nečinní vzhledem k této skutečnosti. Evropa podniká celou řadu iniciativ, ale to nás nezachrání před nadcházející katastrofou. Víme, že budete mluvit o modré ekonomice. My, tomu, eh, my musíme vědět, že toto by mělo být víc než jenom nálepka. Musí to znamenat posun v, pr- v, post- v praxi a ve veškerých aktivitách, které souvisejí s oceánem. Měli bychom se zdřet veškerých škodlivých kroků pro životní prostředí a přejeme si, abyste se všichni k tomu zavázali. Oceány jsou novým Eldorádem. Vidíme, že jsou zdrojem dopravy, minerálních zdrojů, energetiky, volného času a potravin. Ale my sdílíme planetu s dalšími živými bytostmi, na kterých závisíme. A na to bychom neměli nikdy zapomínat. Ochrana ekosystému v oceánech je nejlepší cestou, jak čelit klimatickým změnám a jak zaručit přežití životaschopných ekosystémů, které budou prospěšné pro lidi, pro přírodu a pro podnikání. Tak se prosím tím zabývejte vážně. Vyzýváme vám, abyste vynucovali pravidla EU v oblasti rybolovu a vytvářet skutečně chráněné oblasti v moři. But this and global ocean go- ale toto a globální zpráva oceánu samo nebude stačit. Boj proti klimatickým změnám je boj proti hladu, chudobě, zdravotním problémům a nerovnosti. Chceme, abyste přijali strukturální kroky, abyste změnili systém podle fyzické reality této planety a podle skutečných potřeb lidí. Nejde pouze o vyčištění oceánů, Jde o to, abychom je přestali plnit tím odpadem. Vy víte, jaká je ta situace a máte i řešení, ale rozhodli jste se, že se budete dívat jinam a nebo si myslíte, že není možné překonat ty zájmy, které jsou s tím spojeny? Chceme vám ale připomenout určitá opatření, o kterých musíme hovořit. Musíme hovořit o penězích. Je na čase, abychom začali uvažovat o fiskální spravedlnosti a zdanění s ohledem na životní prostředí, nejenom slovy, ale i kroky. Daňové výnosy se musí zvýšit prostřednictvím určité uhlíkové daně. Příští Evropská komise musí bojovat proti daňovým únikům, musí to být její priorita a musí skončit daňový dumping. A samozřejmě zásadní v této iniciativě musí být sociální ohledy. EU a veškeré členské státy musí přijmout zcela nové chápání veřejných financí. Tím, že financování bude přispívat udržitelnému rozvoji, nejde ale pouze o veřejné finance a o dotace. Nové chápání obchodu má možnost být prospěšné jak pro lidi, tak pro životní prostředí. Jde o přesun podpory nezdravého životního stylu. Například bychom mohli přijmout index lidského rozvoje eh, jako zásadnější než jenom růst HDP. Pokud jde o pravidla Světové obchodní organizace, to je třeba změnit eh, a zohlednit tam obavy týkající se životního prostředí. Již byly podniknuty určité drobné kroky, například výdaje týkající se 25%, ale to je nedostatečné, pokud ta snaha o snižování CO2 nebude dostatečná. Je třeba fungovat a sloužit hospodářské transformaci. Potřebujeme změnu systému, ne změnu klimatu. Kromě specifických požadavků týkajících se na mořní a oceánské ekonomiky e, potřebujeme zapracovat také mezigenerační spravedlnost, aby to bylo měřítko a součást všech politických rozhodnutí. Vědecké důkazy e, ty již máme a řešení již také máme, ale to, co nám chybí a to, co musíme teď přijmout, je politická odvaha. A teď je ideální čas veřejné mínění poskytuje velkou podporu, protože je skutečně v sázce naše budoucnost. A my jsme se vyjádřili jasně a můžete se rozhodnout, na které straně dějin chcete stát. Chceme spolupracovat společně na ochraně naší generace a budoucích generací, tak se prosím staňte součástí této změny. Všichni pečlivě naslouchali vašemu vyjádří, Sebastian, bylo to velmi dojemné vašemu příspěvku a slibuji vám, že uděláme maximum. Samozřejmě je velmi obtížné eh, dělat politiku v reálných podmínkách, ale pokusíme se to. Tím se dostáváme k zahajovacímu ceremoniálu. Nyní dojde k takzvané rodinné fotografii a vysvětluji, že my sejdeme dolů mezi vás a všichni společně se vyfotíme a chci vyhlásit eh, další panel. Alain Kadek bude předsedat dalšímu panelu. Alain Kadek je, má spoždění a míst, zastoupí jej Gabriel Mato. Ten bude předsedat dalšímu panelu a požádám členy panelu, aby přišli nahoru a nahradili nás. A nyní se stoupíme dolů a vyfotíme se. My půjdeme dolů, otočíme se k vám zády a vy si všichni stoupnete a někdo zde nás úžasným způsobem vyfotí.